přijat v únoru 2010. Pokud k němu nikdo nic nemá, nevidím, že by se někdo chtěl ozvat, tak schvalujeme tento zápis. A chtěl bych vás zároveň informovat, že v písemném v písemném komentáři číslo 54 v otázce koní jež paní Sidon Sidonie Jendřejevská a Karl Schmitter složili se k dnešnímu dni 24. února podepsala většina poslanců, jedná se o koně, jež jsou vysílány na porážku a v souladu s článkem 123, čtvrtý odstavec našeho řádu, bude předáno adresátům a bude rovněž publikováno spolu se jmény signatářů mezi texty, jež byly přijaty na zasedání 25. února letošního roku. Děkujeme autorům za eh, tuto deklaraci. Uh, Mrs. Yes, please. Ano, prosím. Bez mikrofonu. Uh, uh, já jsem podepsala tuto deklaraci. Je výborné, že se podepsalo tolik kolegů a chtěla jsem pouze krátce poděkovat všem signatářům, všem kolegům. Uh, well, madam, like... Já bych vás rád informoval, paní kolegyně, že já jsem ještě neměl ani možnost e, tuto deklaraci sám podepsal a sám podepsat a sám bych to rád učinil. A francouzské orgány mě informovaly, že e, k 10 únoru letošního roku místo pana poslance Michela Barniera se funkce ujímá paní Constance Legrip. Vítáme ji